Unie pro eh, zahraniční věci eh, a je to vyjádření k situaci v Burundi. A bude hovořit pan komisař Navračič. Paní předsedkyně, dámy a pánové, jak víte, Eh, k Burundi v posledních měsících byla přijata celá řada rezolucí, ale domnívám se, že závažné události v této zemi Eh, odůvodňují, proč se zabýváme touto tematikou. Opět dnes odpoledne, jak řekl pan komisař Mimica v Dubnu, je důležité, aby Burundiané věděli, že mají zde ty, kteří jim fandí i hm, za jejich hranicemi v tom, aby eh, dosáhli dlouhodobé demokracie, což je možné, pokud budeme věnovat dlouhodobě pozornost potřebám občanů, jejich základním právům a svobodám. Od poslední rozpravy v parlamentu došlo k řadě událostí a bohužel to v nás zbuzuje velké obavy. Asi již víte, že rozhodnutí vedoucí strany jmenovat pana prezidenta Burunzi za, za prezidentského kandidáta, to vedlo k velkým sporům ve společnosti i v politice. Eh, situace se zhoršila velice rapidně eh, s pokusem o puč 13. května. Evropa odsoudila pokus o puč a e, vyjádřili jsme politování nad politickým a vojenským násilím e, což není způsob, jak e, je pospuzovat k transparentnosti, ke konsensu, ke konsensu a k usmíření. Samozřejmě Mezinárodní společenství, včetně Evropské unie, eh, má před sebou velice mm, složitou situaci. Paní mm, místo předsedkyně Morgany řekla po událostech 13. května, že především je třeba mít na mysli občany této země, jejich bezpečnost, která je pro nás zásadně důležitá. A bohužel ta situace se vymyká kontrole. Toto se týká i těch všech regionálních aspektů. Eh, z pohledu humanitárního eh, od eh, té doby, co vznikla politická krize, tak vlna uprchlíků se zvyšuje v posledních týdnech a k dnešnímu datu téměř 100 tisíc lidí hledá útočiště v okolních zemích v Tanzánii, v Rwandě, v Demokratické republice Kongo a v Ugandě. Evropská komise a e, oddělení pro civilní ochranu úzce tuto situaci monitoruje a již jsme uvolnili 1,5 milionu euro na okamžité potřeby těchto uprchlíků, e, kteří se dostali do Ruandy minulý měsíc. Humanitární pomoc také se zvažuje, abychom, i ošet, abychom reagovali na potřeby těch, kteří jsou v Tanzánii, včetně abychom i pomohli při zdravotních mm, opatřeních řešit šíření cholery a dalších eh, nemocí. Evropská unie podporuje Burundi v úsilí eh, nastolit demokracii od té doby, co smlouvy s Aruši ukončily civilní válku a vytvořily základy pro novou etapu. Mm, prezidentské a parlamentní volby budou klíčové pro dlouhodobý demokratický vývoj v Burundi. Právě proto vysoká představitelka Mogherini rozhodla, že eh, tam vyšle evropskou pozorovací misi, kterou povede hlavní eh, eh, pozorovatel David Martin, poslanec. Zde bych chtěl poděkovat panu Martinovi za jeho angažovanost. Skutečně si vedli vynikajícím způsobem během těchto obtížných týdnů. Jsme přesvědčeni, že eh, klíčový je mírový proces podle smlouvy z Aruša a mm, my nemůžeme ignorovat, že eh, eh, že mm, v centru problému eh, jsou eh, tedy interní, eh, interní sváry, proto apelujeme na prezidenta, aby šlo o konsensuální řešení, o usmíření v zemi. Mm, ta představa pozorovací mise a finanční podpora volbám měly přispět k tomu, abychom tam vytvořili inkluzivní, transparentní, důvěryhodný volební proces, který dá důvěru voličům i politikům a který i zajistí, že výsledky voleb budou akceptovány. To je pořád náš cíl, ale abychom dosáhli tohoto cíle, tak je třeba splnit minimální podmínky. Bohužel, naše hodnocení je takové, že tyto podmínky nebyly splněny. A to především jsme hm, viděli neustále restrikce, omezování nezávislých médií, eh, svobody projevu, přemrštěné použití síly proti protestujícím, eh, klima zastrašování opozičních stran a občanů a nedostatek důvěry ve volební orgány vývoj v posledních dnech eh, vůbec tyto obavy nerozptýlil. A z tohoto důvodu jsme pozastavili tuto volební pozorovací misi a i eh, naši finanční podporu volbám. My eh, Minulý týden katolická církev se rozhodla, že se stáhne z celého procesu a dva členové volební komise rezignovali. Africká unie a východoafrická komunita také se Eh, stahují eh, se svými volebními misemi. Ale to není konec všeho. Pokud eh, vnitrostátní lídři se dohodnou na akceptovatelných podmínkách pro konání voleb, tak jsme ochotni tam opět vyslat volební misi a tento proces podpořit. Což znamená, že musíme se nyní zaměřit na to, že budou nejprve vytvořeny předpoklady, podmínky. Všechny strany by měly jednat v dobré víře, vést dialog a vytvořit podmínky pro demokratické volby a především vláda Burundi by měla zapojit veškeré eh, stakeholders, veškeré tedy orgány a organizace eh, v duchu důvěry. Evropské unii jde o mírové řešení politické krize v Burundi a především eh, činnost východoafrické komunity a v regionu Velkých jezer a v Africké unii. To je to, co podporujeme. Eh, východoafrická komunita svolala eh, summit v Dar es Salamu 31. května a zde dovolte, abych eh, řekl, jaké jsou některé závěry tohoto summitu. Ty jsou důležité pro náš přístup v příštích týdnech. My jsme podpořili východoafrickou komunitu i vyslání zvláštního vyslance Sajji OSN a tam jde o to usnadit politický dialog, protože politický dialog je jediná cesta k řešení tento, tento envoj, tento vyslanec OSN má naše, eh, naši podporu a 5. Eh, června mluvčí eh, paní Morgerini, vysoké představitelky, vydal prohlášení, kde apeluje se na všechny strany, aby spolupracovali s panem Jenitem, tedy vyslancem východoafrické komunity, východoafrické unie, tak aby se našel konsensus. Takže to je signál, který vysíláme lokálně i mezinárodně. Podporujeme východoafrické e, společenství e, a snahu odložit volby. A víme, že e, prezidentský dekret již byl podepsán, byl stanoven nový harmonogram voleb, to bylo dnes učiněno, ale tento harmonogram bude relevantní, platný pouze pokud ruku v ruce s tím bude úsilí o konsensus a budou podniknuty veškeré kroky, aby ty volby byly důvěryhodné. Proto východu, závěr východoafrického společenství, komunity by měly být následovány konkrétními kroky, jako všechny strany by měly přestat s násilím a měly by se rozpustit milice. Nav, hm, potom EIC před, předložil určité návrhy, pokud je o dodržování základních práv a svobod. To je třeba také respektovat. Je to teď na vládě, aby eh, splnila tyto podmínky a zastavila násilí. Samozřejmě, Evropská unie bude muset zrevidovat tyto alternativy i z dlouhodobého pohledu, ale chci zdůraznit, že toto eh, hnutí je velice citlivé teď. Úspěšné volby, to vůbec nebude snadné. Ne všichni partneři v Burundě musí eh, podpořit africké úsilí a musí se eh, zaměřit na to vytvořit eh, dobré politické klima. My připomínáme Burundianům princip a to je mm, dohoda z Kotonu. Ta je úplně jasná, že je třeba respektovat lidská práva, demokratické principy a právní stát jako základní prvky. V tom je smlouva úplně jasná. Na to nesmíme zapomínat, ale zároveň musíme i e, e, pomoci Burundianům, aby našli spolu se svými africkými partnery životaschopné řešení. Závěrem chci zdůraznit důležitý bod, eh, který zmínil minulý týden komisař Mimica. Zastávajícího klimatu komise plánuje veškeré možné scénáře a samozřejmě i zvažuje, že bychom přijali další opatření jako opatření spojená s rozvojovou eh, pomocí EU. A veškeré tyto úvahy musí i vzít do úvahy dopad jednotlivých opatření. Jaký dopad to může mít na extrémně chudou populaci a jak to bude, jaký to může mít dopad na eh, stabilitu, respektive nestabilitu země. Takže těším se na vaše připomínky a děkuji za pozornost. Eh, děkuji, pane komisaři. A nyní máme zde Eh, zástupce politických skupin a jako první má slovo pan Zeller za EPP. Tři minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, milí pane komisaři, milí kolegové, a kolegyně. Je správné a důležité, abychom tady v Evropském parlamentu opakovaně v tomto roce se zabývali eh, situací v Burundi. Po dlouholeté občanské válce v této zemi s 300 tisíci mrtvými eh, Burundi v roce 2005 eh, se odvážila na cestu stabilizace demokratizace s mm, parlamentními volbami a volbami nového prezidenta v tomto roce by tato země, která patří pořád nejchudším na světě, eh, učinit obrovský krok mm, k, k demokracii, eh, právního státu a větší bezpečnosti pro své občany a občanky. Evropská unie mm, byla připravena, a komisař to řekl, podpořit tento proces. 6 milionů eur vydala na eh, organizaci nebo provedení voleb a e, volební pozorovatelská e, e, mise Evropské unie byla k dispozici, aby provázela tyto volby. Ohlášením současného předsedy dá kandidovat tedy do třetího období, kandidovat třetího období se zdá ztroskotala veškerá úsilí, aby v Burundi byly provedeny férové volby. Demonstrace občanské společnosti v hlavním městě Bujumbura byly násilně přerušeny více jak 20 tisíc obětí tady bylo více jak 100 tisíc um, občanů, eh, mezi, to, mezi tím mnoho dětí opustili zemi a mládežnická organizace um, um, um, je eh, terorizována. Všichni lidé jsou pronásledováni, kteří se, eh, jsou podezřelí. Zprava mm, mm, s Aruši a kompromisy, které v ní byly zakotvené mezi etnickými menšinami Hutu a Tutsi, se zdá, bude, bude rozpuštěna. Vlivné instituce jako katolická eh, církev se stáhly z přípravy volebního eh, procesu. A mm, to, co zmiňoval pan komisař, summit eh, východoafrického společenství doporučil odložení voleb. Ovšem, tento summit nezaujal žádné stanovisko k záležitosti sas tedy co se týče kandidování do druhého volebního období, k legislativního období, což pochopitelně vede k ohrožení pro celý region, protože v příštím roce se mají konat volby v Demokratické republice Kongo, v roce 2017 pak v Ruandě a i tam by se mohlo stát, že prezidenti protiústavně se eh, budou nominovat, eh, se postaví eh, dalším legislativním období. Je tu mnoho uprchlíků, které znamenají zátěž pro sousední země, jako je Kongo, Tanzánie a Rwanda. Jako Evropská unie ve spolupráci s Spojenými národy a státy Africké unie bychom měli jednat a učinit vše proto, aby ještě v tomto roce se konaly svobodné volby Burundi a aby byly dány možnosti dalšího, eh, možnosti dalšího ovlivňování. Tady jsou eh, dosavadní eh, finanční příspěvky pro regionu Burundi bychom měli zastavit, ale měli bychom na pomoci uprchlíkům v uprchlických táborech a měli bychom i nadále ukazovat naši vůli provázet demokratický volební proces v Burundi. Děkuji. Pane Zalere, akceptujete modrou kartu?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 Děkuji. Já jsem poslouchal ten projev a mě by zajímalo, eh, zda si myslíte, že evropští daňoví poplatníci, kteří se zotavují z největší recese za mnoho generací, eh, jsou obecně šťastní a mají radost z toho, že vynakládáme jejich peníze a čas na Burundi, když oni mají problémy doma. Myslíte, že by se to setkalo s všeobecným nadšením mezi evropskými daňovými poplatníky? Pane Celere, prosím. Eh, jak víte, tak eh, jedním z předních úkolů evropských zemí je pomáhat rozvojovým zemím. K těm patří i Burundi, pokud se rozhodne vydat se cestou demokracie. Eh, takový byl také účel rozvojové pomoci a proto můj požadavek je, dokud se tam ty vztahy neobjasní, také všechno, všechny plánované platby zastavit. Některé členské státy jako Belgie a Nizozemí už to udělali. Pan Martin za, pan Martin na dvě minuty, prosím. Thank you very much, President. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl říci, že e, vítám to, že Komise a Evropská služba pro vnější činnost oznámila 1,5 milionu euro na pomoc uprchlíkům. E, je jasné, že nestabilita v Burundi e, není chybou jejich sousedů a sousedi by neměli platit cenu za tuto nestabilitu. Takže ta asistence, kterou můžeme poskytnout, je velice vítaná. Eh, pokud jde o eh, hlavního pozorovatele, tak dá se říct, že když jsem byl v Burundi, eh, tak na mě poměrně zapůsobilo, jakým způsobem se angažuje Evropská služba pro vnější činnost i komise a jak se snaží najít konstruktivní řešení na ty velice závažné problémy, kterým Burundi čelí. A když jsem tam byl, tak také probíhaly diskuze na základě článku 96 a já tedy vítám fakt, že se v této zemi angažujeme. Jak už říkal pan pan komisař tak eh, hlavní příčinou toho eh, nepokoje v Burundi je rozhodnutí prezidenta Kuruziny kandidovat po třetí na prezidenta. A to právě donutilo i burundský ústavní soud eh, k prohlášení, že jde o porušení dohody s Aruša. A důsledkem toho je tedy toho, že se pokouší o třetí volební období, je násilí v ulicích, a to ne ze strany demonstrantů, ale vládních milicí, které se snaží tyto mírové protesty Eh, silou potlačit a vyhnat je z ulic. A první, co se v Burundi musí stát, je, že oficiální bezpečnostní služby musí eh, rozpustit tyto neoficiální milice. Eh, za druhé, jestli se mají v Burundi konat opravdové volby, musí tam být nějaký prostor pro kampaň opozice. A když jsem tam byl tu krátkou dobu, těch pět dnů, tak jsem zjistil, bylo poměrně jasné, že vládní strany mohou pořádat schromáždění a e, povzbuzovat své příznivce, zatímco jakékoliv pokusy opozice o získání veřejného procesu e, jsou e, bezohledně smeteny ze stolu. A my si musíme postarat a také o to, jak říkal pan komisař, aby dostali volný prostor média. Protože na jedné straně jsou tam zakázány rozhlasové stanice, nemají povolení k vysílání Eh, potom eh, jsou ty eh, rozhlasové stanice vyhozeny do vzduchu v rámci pokusu o převrat a potom se řekne, už můžete vysílat, jenomže teď už nemají zařízení, aby mohli vysílat. Takže podmínky pro důvěryhodné volby nevypadají dobře. Ta důvěra se musí znovu obnovit a už, už končím, paní předsedkyně, volby se budou konat 29. června a 15. července. Pokud mezi tím budou obnoveny podmínky pro důvěryhodné volby, tak doporučuji, abychom se do Burundi vrátili, ale v současnosti není pro Evropskou unii možnost tyto volby pozorovat. Děkuji, děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Michel, dvě minuty. Paní předsedkyně, pane komisaři, samozřejmě nemůžeme zavírat oči nad chaosem a masakru, ke kterému dochází v Burundi. Nezávislé rozhlasové televizní stanice byly úplně zničeny policie eh, a mm, utišeny vlastně i eh, nevin, novináři již eh, jsou v ilegalitě a v exilu případně vůbec se neosvětlila vražda opozičního politika mm, a aby i represálie dostaly legitimitu, tak se tvrdí, že ty manifestace jsou v podstatě povstáním proti veřejnému pořádku a nakonec, co je ještě více závažné, se vlastně i tady probouzí ty různé etnické pocity a nálady e, a před 21 lety právě toto vedlo ke skutečné katastrofě a dramatu. Za druhé, já jsem měl tu příležitost se zúčastnit v roce 2001 vyjednávání dohod z Aruša za EU, za předsednictví a musím potvrdit, že e, rozhodnutí Eh, tedy eh, o těchto prezidentských volbách je zcela v rozporu se smlouvou s Aruša. Takže to, ten prezidentský kandidát je diskvalifikován. A co udělá komise? Já si myslím, že tady skutečně jsou možnosti, jak být efektivní, poněvadž Evropská unie musí pevně říci, že vláda, která vzejde z voleb organizovaných takto ilegálním způsobem, nebude uznána našimi institucemi. Je třeba o okamžitě požadovat rep, konec represálí, násilí proti oponentům politickým, je třeba, aby se tam vrátil opoziční lídr z exilu, je třeba osvobodit všechny politické vězně a i přestat pronásledovat civilní společnost. Je třeba i jim vyhrožovat, že se jim zavřou bankovní konta v zahraničí těm, kteří páchají represálie proti protestujícím a že je popoženeme před Mezinárodní soud. A prezidentského kandidáta je třeba diskvalifikovat. On nemůže již být prezidentem, je třeba je to říci a skutečně efektivně. Děkuji, pane poslanče, paní Veržia. Dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Od naší poslední rozpravy, po té, co pan prezident Urunziza e, řekl, že kandiduje pro třetí mandát, tak e, násilí pokračuje, zhoršuje se e, desítky tisíc mrtvých, uprchlíci do jiných zemí, novináři, první oběti 23. května, to bylo řečeno, i Feruzit, opoziční lídr, byl zavražděn. Hlavní eh, představitelé opozice nyní jsou v exilu nebo v ilegalitě a i volby jsou odkládány a i komise zveřejňuje nový harmonogram, ale to nic nevyřeší tato komise je zcela diskvalifikována, protože dva členové jsou na útěku a tato komise by měla přece rozhodovat eh, čtyřpětinovou většinou. A opozice odmítla tento nový harmonogram, položila další eh, podmínky, jak zorganizovat volby, měla by se vytvořit nová volební komise a i rozpustit provládní milice a eh, i burunské orgány se hájí tím, že to je institucionálně čisté, že to je z důvodu ústavních, že již nelze z ústavních důvodů odkládat volby. Mezinárodní společenství je dostatečně zmobilizováno a mm, i e, mm, Evropská volební mise má vůbec nějaký smysl ještě? Je ochot, e, jsme ochotní tam nasadit tu misi, pokud e, budou splněny mm, podmínky pro mírové volby, ale za tohoto harmonogramu je to nemožné i e, zvláštní vyslanec e, je také tedy kritizován a burundské orgány jsou vůči němu hluché. A i zde je velké riziko, že opět ta země se dostane do civilní války i mm, mm, zde se používají různé tedy diskursy, které jsou etnicky laděné, nenávistně etnicky laděné a 50% země závisí na mezinárodní pomoci. Evropská unie ale nemůže eh, zneužívat finanční nátlak. Více než 400 eh, milionů, to, ty by se měly dostat ale mm, do, civ, do občanské společnosti, abychom zabránili novému masakru. Básaň. Děkuji. Situace v Burundi je velice vážná. K této situaci už bylo hodně řečeno. Zase je to výsledek e, strunulého držení se moci ze strany autokrata. Volby byly odloženy v důsledku e, tlaku různých regionálních organizací a IRC. Je to pro IRC úspěchem, ale neřeší to zásadní problém Ehm, no, no, nominace do třetího legislativního období. Ehm, a toto ohrozuje eh, celý mírový proces eh, v Burundi a také dohodu s Aroši, ehm, protože eh, tady se byla stanovena pouze jediná možnost volby. Teď zůstává otázka, co může udělat mezinárodní společenství. Musí intenzivně pozorovat brunská média, a hlavně mezinárodní trestní tribunál a zvláště se musí soustředit na ta média, která jako v roce 19 1994 v Rwandě eh, se eh, snažili rozněcovat nenávist mezi eh, Tutsi a Huty a to existuje také v Burundi. Tato etnická napětí nesmí být dále rozněcována médií. Mezinárodní ehm, soudní dvůr by měl eh, přijít s šetřením eh, závažného porušování lidských práv Burundi, eh, zvláště ze strany vládních milicí. Ehm, tady by to mělo být posouzeno ze strany, ehm, tady nestačí jenom to posoudit mezinárodním společenstvím. A pane komisaři, vy jste se zmínil o Kotonu. V Kotonu o kotonu, přes kotonu bychom měli možnost eh, dnes pozastavit eh, pomoc rozvojového panceler. Eh, už to říkal, jaká je vaše stanovisko k této věci. Ehm, ehm, počítá, Evropská komise počítá, Evropská unie s tím, že tato pomoc bude ehm, například orientována na přímou humanitární pomoc, potřebujeme více peněz pro uprchlíky, jste říkal, potřebujeme peníze pro boj proti choleře, takže peníze bychom mohli vzít z rozpočtu a dát pod tlak vládu Burundi. Pokud do toho dáme dodatečné peníze, tak si sotva myslím, že by eh, to eh, tím bohom vládu. Co chcete udělat eh, kromě pozorování voleb a kromě dialogu s vládou, s opozicí a se s občanskými žalskou společností. Řečnice byla přerušena, děkuji. Děkuji. Pan poslanec Kastálo, dvě minuty. Děkuji. Boj za demokracii a další exces v Burundi, to je tedy dilema, které, které eh, řeší obyvatelé Burundi, protože eh, rozhlas a televize mlčí a pra, eh, protesty na ulicích proti prezidentskému kandidátovi, který opět si chtěl uzurpovat moc a vyžaduje třetí mandát, prezidentský mandát, že to je údajně v souladu s ústavou, ale to je proti logice, proti proti právu, proti zdravému rozumu i proti lidu, vlastnímu lidu. Určitě lze říci, že policie, vojáci, že dělají věci neakceptovatelné a že mm, zde ta rovnováha mezi Tucu a Hutu se e, narušuje a zde e, i smlouvy z Aruša zde tedy se nedodržují, ale zde je to země, která zažívá eh, ekonomické problémy, inflaci, obrovskou inflaci, atentáty, spoustu uprchlíků a eh, eh, zde naše mise říká, že v podstatě tam neexistuje žádný důvěryhodný dialog mezi vládou a opozicí, která je rozstříštěna V Daren Salamu. zde ale také tedy nebylo nic jasně řečeno a mm, kdo je jasný pouze jsou aktivisté občanské společnosti. Zde my jsme příliš opatrní, e, ale mm, je třeba, abychom věděli, že my všichni v Evropě e, a v Africe, tedy i v Americe, musíme se e, snažit tedy vždycky, aby byly respektovány naše podmínky aby to byly podmínky demokratických důvěryhodných voleb a nemůžeme ztrácet čas. Ten čas nemáme. Je třeba, abychom vyslali jasný, koherentní signál bez jakýchkoliv ale. Měli bychom bojovat za mír a e, zachránit e, takto tvář míru a to by měla dělat i naše mise a pokud budu žádan, tak rád na ní také pojedu. E, Děkuji vám. Slyšeli jsme eh, řadu informací ve velmi krátké době. Bylo by dobře, kdybyste se držel běžného tempa. Yes. Protože jinak se to špatně tlumočí. Od pana Martina máte modrou kartu, přijímáte výborně. Já jsem jenom chtěl eh, říci, že když jsem byl v Burundi, tak jediní lidé, kteří se snažili udělat etnický konflikt, byla vláda. Toto je politický spor, je to o politickou moc a my bychom neměli přistupovat na jejich hru. Eh, souhlasíte s tím? Děkuji vám moc za vaši otázku. Já s vámi naprosto souhlasím, už jsem to v podstatě i říkal, že dohoda Soroši fungovala až dosud, ale prezident Kurundeta se teď snaží znovu rozdmychat tento konflikt. A my bychom měli využít všechny prostředky, které máme pro to, abychom eh, zabránili prezidentovi Eh, eh, se uzurpovat eh, moc. I on se musí zostit své zodpovědnosti. Yes, you have a point of order. Yeah. Máte technickou připomínku? Já mám připomínku podle článku 191. Dnes můj kolega dopoledne chtěl ukončit plenární zasedání na protest proti tomu eh, ostudnému způsobu, jakým eh, se naložilo se současnou rozpravou. My bychom nyní chtěli eh, předložit kompromisní návrh jménem FDD. Chtěli bychom navrhnout, aby se přerušila dnešní schůze až do konce dnešního dne, abychom měli čas se zamyslet nad tím demokratickým způsobem, jakým funguje Evropský parlament. Děkuji vám za váš příspěvek a nyní eh, chci říci, že už jednou dnes schůze přerušena byla, takže nemůžu vyhovět vaší žádosti, ale bereme to na vědomí a vyjádříme se k tomu. A nyní bych chtěla. Děkuji vám, pane. A nyní za nezařazené poslance dávám slovo panu Bejovi na jednu minutu. Od roku 1972 v Burundi byla občanská válka, bylo tam jen pár mírových období. Podobně jako ve Rwandě, i tady dochází k opakovaným masakrům. Multietnické eh, společnosti jsou často charakterizovány mnoha konflikty. Tyto tábory nejsou homogenní a situace se ovšem v posledních letech docela uklidnila, především díky úsilí bývalého prezidenta, který byl z kmene Tucí a uzavřel mír z Huty. Bohužel Pierre Nkurunziza se snaží o třetí mandát, čímž se znovu eh, objevily nové spory. Pan Nkurunziza se chce držet u moci, přestože ústava mu zakazuje, aby kandidoval po třetí. Tento oheň, který tam doutná, se tedy může znovu rozhořet a EU ovšem často využívá svého práva do vměšování eh, záležitostí jiných států, například v Maďarsku. A já si kladu otázku, jak instituce mohou efektivně řešit takto složitý a dlouhodobý konflikt. Děkuji vám. A Zdá se, že tady máme další poznámku k jednacímu řádu. Možná chcete znovu požádat o přerušení jednání podle čl- toho článku, který jste sám uvedl, eh, to nelze udělat, ale pokud máte něco dalšího, co chcete doplnit, eh, tak to řekněte. Pokud ovšem podle tohoto článku 40 poslanců povstane a požádá o pozastavení, ale myslím si, že to asi nebude ten případ, tak by to muselo být ještě před rozpravou, ale prosím. Moment, No, the rule is for no, one political group in any case. Yeah. The, the rule states the sitting may be suspended or closed during... Pravidlo říká, že je možné během rozpravy přerušit schůzi, paní předsedající, pokud to navrhne předseda a nebo politická skupina, a nebo minimálně 40 poslanců. Potom je potřeba okamžitě eh, přistoupit k hlasování. Nebylo tomu tak v poledne, takže by bylo dobře, kdyby to tak proběhlo teď. Děkuji vám, vážený pane kolego. Je to zase ten stejný článek. Mě by zajímalo, zda 40 poslanců podporuje tuto žádost. To stačí politická frakce, nemusí to být všech 40. Tam je politická frakce nebo 40 poslanců. Tak myslím, že vidíte to tež, co já, a sice, že tady není 40 poslanců. Prosím, uklidněte se, nechte mě dokončit větu. Befejezem mandatomat, vagy mindenféleképpen. Prosím pana poslance, aby mě nechal domluvit. Doufám, že mě už nebudete přerušovat. Chtěla bych tedy eh, dokončit větu. Jestliže jménem eh, politické frakce děláte tuto žádost, tak to musíte upřesnit. Eh, musíte říct si jménem které politické frakce a kdo tu žádost podává. Teď máte slovo. Už jsem to řekl na začátku, podal jsem žádost jménem EFDD a opakuji to ještě jednou. Paní předsedkyně, musíte o tom nechat hlasovat, vy teď hrajete o čas. Takže vy se domníváte, že když děláte rámus, takže vaší žádosti vyhovíme někdo... Ano, možná čas běží, letadlo vám letí, ale buďte trpěliví. Kdo chce hovořit pro tuto žádost? Prosím, máte slovo. Señora prezidenta. Vážená paní předsedkyně, to je skutečně nedostatek úcty vůči tomuto parlamentu. Pokud tyto kolegy nezajímá situace v Burundi, tak stačí, aby odešli. Tady se jedná o velice závažnou situaci a oni nemohou změnit pořad jednání. My chceme hovořit o Burundi, o tom, co, jak tyto lidé trpí a pokud je to nezajímá, tak mohou jít pryč. Kérdések. A kérdésem az volt, hogy kíván-e valaki ellene szólni. Tak já jsem se ptala, zda chce někdo vystoupit proti žádosti. Chce tedy někdo, a není chce někdo vystoupit pro tuto žádost, na podporu této žádosti? Máme určitě čas na demokratickou diskusi, prosím nekřičte a musíme tady demokraticky diskutovat. Takže dám slovo eh, dalšímu, kdo se hlásí o slovo. Akkor lesz a vót, kedves képviselő úr, ha megnyitom a szavazás lehetőségét. Vážený pane poslanče, budeme hlasovat, až řeknu, že hlasujeme. Až to řeknu, tak budeme hlasovat. Chce někdo vystoupit pro? Vy chcete hovořit pro nebo proti? Prosím. legyenek türelmesek. Sokkal türelmesebbek, mint... Prosím, buďte trpěliví, mnohem trpělivější, prosím. Protože pan, paní poslankyně má pravdu neprojevujete úctu vůči tomuto parlamentu a tak vás žádám, abyste eh, eh, tuto úctu projevili. Prosím, abyste přestal křičet, abyste se držel zpátky a abyste se choval důstojně eh, v duchu chování tohoto parlamentu. Děkuji vám. Ano, hovoříte tak nahlas, že vás slyším i bez mikrofonu. Tak prosím, máte slovo. Are you running the show now? You're giving the floor? No, I, <clears throat> no, I can understand that you need to utilize every... Já vím, že potřebujete využít jakoukoliv příležitost tomu, abyste na sebe přilákali pozornost. Vlastně říkáte paní eh, předsedkyni, že by se měl stydět. Já očekávám od vaší skupiny lecos, ale musím říct, že to, co tady dneska předvádíte, je hamba. Jestliže se na to díváte jako malý kluk, který se snaží zneužít tuto společnost, máme tady diskusi, máme velice závažnou debatu, máme tady komisaře a vy se skutečně máte za co hambit. Ukazujete naprostý nedostatek úcty. Já jsem ještě neskončil ne, skutečně ukazujete naprostý, naprostou absenci respektu k situaci v Burundi, kde dochází k tomu, že zabíjejí spoustu lidí. Situace je tam skutečně mimořádně závažná a vy ani nemo, neumožníte, aby se tato diskuse dokončila. To skutečně myslíte vážně? skutečně to myslíte vážně? Nemáte vůbec ani kousek úcty vůči takovéto závažné diskusi proti tomu, abychom došli k nějakým závěrům a mohli o tom hlasovat? Já se Opravdu se nestydíte? Nestydíte se? Nemůžete aspoň, aspoň nechat nás do, dokončit tuto diskusi k tomuto bodu? Vy jste, vy jste měli připustit, že skutečně to, co děláte, je hanebné. Uh, Eh, nemůžete ani 10 minut počkat na to, abychom mohli dokončit tuto diskusi o Burundi a jestliže se chcete tady zabývat nějakými nedemokratickými projevy chování, tak prosím vás, můžete si odejít a můžete o tom přemýšlet někde jinde. Děkuji vám. Děkuji, děkuji, děkuji, vážený poslanče, za tento příspěvek. Ale tam ten pán říkal, ať zavřu pusu. Doufám, že to někde bude zaznamenáno. Děkuji. nem hallottam, de ha eh, Naši vážení poslanci jsou tak eh, strašně hlasití, že já bohužel jsem to neslyšel, každopádně si to poznamenáme. Ano, máte slovo. Grazie. Queste sono le modalità operative del Parlamento. Děkuji. Toto jsou pravidla, eh, na základě kterých funguje eh, Evropský parlament. Dnes dopoledne jsme eh, nemohli zahájit. Dožili jsme velice důležitou diskusi k otázce, která je velice důležitá, jak pro nás, tak pro americké občany, čili není možné, abychom měli pravidla, která platí jen pro někoho a pro někoho jiného ne. Čili já bych byla velice ráda, kdybychom i o tom hlasovali. Děkuji. Děkuji vážené poslankyně, vážení poslanci. Teď budeme hlasovat. Teď budeme eh, hlasovat. Eh, myslím si, eh, že bychom teď měli ale odložit další pokračování schůze o půl hodiny, předtím, než budeme hlasovat.